byla být předsedkyní, ale mezi tím už jsem to vzdala, ale přesto přece všechno jsem ráda, že tady sedím na místě e, předsedy a paní kolegyně, místo předsedkyně, paní Lepáš tady sedí vedle mne. My nyní se budeme zabývat Evropskou iniciativou pro, Evrops, e, pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence a dnešní workshop eh, se týká také zprávy, kterou zpracováváme v našem výboru. A zde zpravodajkou je paní Marisa Matias, která se zabývá Evropskou iniciativou pro Alzheimerovou chorobu a jiné choroby demence. My jsme se tímto zabývali a já jsem přesvědčena, že paní Matia se o tom také bude zabývat. Výsledek dnešního slyšení je velice důležitý pro naši práci a bude také mimořádně důležitý pro eh, sepsání příslušných pozňovacích návrhů a také doplnění zprávy paní Matias. Já bych nyní chtěla hned se zmínit o, naší dnešní, eh, o našem dnešním slyšení. My začneme s první částí, kde nebude hovořit pouze zpravodajka, ale také budou hovořit další osobnosti. V programu se říká, že si také vyslaneme paní Čila Chelten a my jsme se na ní velice těšili. To je žena, která mezi námi byla v roce 2008, také obdržela eh, eh, ocenění za nejlepší herecký výkon ve filmy, ve filmu Pandora's Box, Pandořina skřínka a bohužel jsme se dozvěděli, že včera večer musela jet do nemocnice, protože má dýchací problémy. Pan Anry, předseda eh, Ligy pro Alzheimerovu chorobu, převezme tuto část za paní Chelten a on eh, přednese to, co měla v úmyslu udělat paní Shelton a my jsme tomu velice rádi. Já bych ji chtěla tímto pozdravit a doufám, že naše pozdravy se k ní v nemocnici dostanou a já jsem se s ní sešla před dvěma eh, lety, kdy dostala ocenění za nejlepší herecký výkon a bylo to velice zajímavé. Prosím vás, vyřiďte jí naše pozdravy a my jí budeme přát jménem výboru vše nejlepší a to, aby se brzy zotavila. Děkuji vám, dámy a pánové. Nyní bychom chtěli začít s naším programem a já nyní dávám slovo naší zpravodajce paní Marise Matias, aby nás seznámila se svými myšlenkami a aby nás také seznámila eh, s tím, jak přistupovala k této zprávě. Děkuji, děkuji Dagmar, děkuji vám, že jste zde všichni mezi námi. Já přejdu do portugalštiny, pokud nebudete mít nic proti. Děkuji vám. Jak si dovedete představit, je pro mne velkou radostí a velkou ctí, že vidím, že došlo k zorganizování tohoto slyšení v tomto výboru. Otázky spojené s Alzheimerovou chorobou a dalšími formami demence by nás vždy měly spojit. My bychom se těmito věcmi měli zabývat a také znepokojovat a měli bychom na nich trvale pracovat v tomto výboru. To znamená, že toto slyšení reflektuje naši společnou práci, je vaší povinností reagovat a najít odpověď na tento problém a to je také důvod, proč jsme se zde dnes sešli. Já bych chtěla říci, že nejdříve bych chtěla poděkovat. Já bych chtěla poděkovat hostům, kteří přijeli na toto slyšení. Děkuji také výboru a sekretariátu výboru za veškerou přípravu a pomoc. Děkuji především zde kolegovi po mé pravici a také děkuji kolegům, především Dagmar Lord Berendt která souhlasila s tím, že bude to slyšení moderovat. Dále bych chtěla říci, že práva bude prodiskutována po slyšení a proto nebudu zde spotřebovat náš čas, který máme na slyšení a nebudu vám dávat žádné další informace, já pravděpodobně, vy, vy je pravděpodobně již máte a my si nyní se chceme dozvědět od specialistů, také od eh, rodin pacientů a také od dalších profesionálů zkušenosti z této oblasti tak, abychom mohli co nejlépe reagovat na, patř, na potřeby eh, těchto pacientů. Já bych, já se nyní těším na informace od vás a já předpokládám, že po slyšení se nám podaří dále prohloubit naši zprávu a já jsem přesvědčena o tom, že toto slyšení také zlepší úroveň našich informací a já se těším, že se dnes od vás dozvím něco nového. Děkuji vám a já si velice vážím toho, že jste mluvila e, portugalsky, ale já nadále budu hovořit anglicky, i když tlumočníci z toho nejsou příliš šťastní, ale dovolím si hovořit dále anglicky. A nyní dávám slovo přímo komisi, nejenom abychom se dozvěděli, to, co komise v této oblasti dělá a také, jaké hodlá vydat sdělení, ale především chci dát slovo komisi proto, protože od ní očekáváme hodně novinek. Chceme se dozvědět, jaké možnosti existují pro podporu organizací pacientů v západní Evropě, tam, kde tyto organizace neexistují, jak bychom tyto organizace mohli podporovat, jak by například mohl být eh, pro, do, dotován například vědecký program. Děkuji. Velice děkuji, paní předsedkyně. Já se ze všech stran budu snažit, abych také vám neubral příliš času z vašeho slyšení, takže budu co nejstručnější. Dovolte mi 15 minut na to, abych představil sdělení komise a také různé možnosti, které bychom rádi nastínili. Dovolte mi nejprve pohovořit o zdravotnické strategii Evropské komise která se soustředí na, celé, na celou oblast veřejného zdraví. Jak víte vy i odborníci, tak hlavní, takovou základní prioritou Evropské unie eh, je tedy, nebo tato priorita vychází eh, ze smluv, ale jsou to hlavně členské státy, které nesou tu hlavní odpovědnost za veřejné zdraví, za zdraví občanů Evropské unie. Nicméně na evropské úrovni jsme byli pověřeni zvláštním mandátem, abychom členským státům v tomto pomáhali, abychom je podporovali, abychom využívali různé úspory z rozsahu a také možnosti spolupráce, které se nabízejí na evropské úrovni v tom, abychom podpořili členské státy v lepším zajišťování e, péče o zdraví. V současné době prožíváme finanční krizi a víme, že zde musíme řešit jak krátkodobé, tak dlouhodobé problémy a výzvy protože je důležité, aby členské státy i nadále dokázaly vést a financovat své zdravotnické systémy i v tom nepříznivém finančním klimatu. Jak to však bude v těch dalších letech, vzhledem k tomu, jak se vyvíjí demografická situace v Evropské unie? Jednak stárneme všichni jako jednotlivci, ale i celá evropská populace stárne a stále se rozví, rozvírají nůžky mezi lidmi v produktivním věku a mezi lidmi, kteří už jsou v poproduktivním věku. Zároveň se tedy mění i problémy, které musí řešit zdravotnické systémy. A i členské státy narážejí na nové obtíže při řízení zdravotnických systémů. Pokud se podíváme na ty hlavní výzvy, tak jsou to právě demence a, mezi, a hlavně Alzheimerova choroba, protože to je také problém, který řeší mnoho rodin na, v rámci celé Evropské unii. Nejsou to samotní pacienti, kteří trpí těmito chorobami, ale také jejich blízcí a také pečovatele, kteří se o tyto lidi starají. Víme, že to je taková jedna ze zásadních výzev pro zdravotnické systémy. Zároveň je to také oblast, která je velice složitá, nikoli pouze pro eh, ty samotné rodiny, ale i pro samotné společnosti. Komise tedy v roce 2009 připravila zvláštní sdělení, které se eh, číslo 380 z roku 2009. Toto sdělení připravilo strategii, jak podpořit členské státy v boji proti demencím a zejména proti Alzheimerově chorobě. Tato strategie se soustředí na čtyři hlavní oblasti. Za prvé, myslíme si, že je možné podporovat občany v oblasti určitého, eh, v určité prevenci a také v časném v časné identifikaci nemocí. Protože eh, třeba u Alzheimerovy choroby zatím ještě není stanovená Eh, určitá strategie prevence a vyhledávání pacientů. Máme zde například různé strategie pro screening eh, kardiovaskulárních chorob a tak dále. Ale zatím ještě u Alzheimerovy choroby neznáme přesně postupy, jak toto řešit a jak eh, řešit tyto zdravotní problémy. Zatím se nám ještě nedaří ani dobře léčit pacienty, ale zároveň jsou zde e, určité možnosti, jak e, řešit symptomatické e, problémy a příznaky a je také tedy důležité, abychom včasně dokázali tuto chorobu identifikovat. Pokud však, pokud však identifikujeme tyto, eh, tyto příznaky, tak teprve později můžeme říci, že se jedná o Alzheimerovu chorobu. Je tedy důležité, abychom co nejrychleji, aby členské státy co nejrychleji zavedly systémy, které dokážou včasno, včasně diagnostikovat tyto nemoci, aby se v těch včasných stádiích dokázalo příslušně léčebně ovlivnit eh, vlastně ten další vývoj nemoci. Je tedy důležité zaměřit se na prevenci a také eh, včasný léčebný nebo včasný zásah Paní předsedkyně, vy jste hovořila o výzkumu. To je druhou prioritou, kterou jsme si stanovili. Samozřejmě zaprvé potřebujeme pochopit, jak to vlastně je s Alzheimerovou chorobou a ostatními demencemi. To je zásadním úkolem výzkumu. V Evropě mnoho členských států pokládá výzkum, výzkum eh, Alzheimera za prioritu v mnoha členských státech ale chtěl bych ještě říci, že bychom to možná měli více zdůrazňovat. Možná bychom se vůbec měli zeptat, kolik eh, procenta výzkumných fondů, eh, které jsou v členských státech, vlastně plynou z těch evropských peněz. Možná, že eh, bychom se nad tím všichni měli zamyslet. Chci zdůraznit, že výzkum, který plyne z fondu Evropské unie, představuje pouze 5 celého výzkumu v EU. Což je tedy takovou hozenou rukavicí. Také bychom se měli zamyslet nad tím, jak ještě lépe prohloubit spolupráci s těmi dalšími zdroji financování, které vlastně tvoří 95 proto zde máme také novou iniciativu společného plánování, společného programování výzkumu. Není to tak, že bychom pouze nabízeli finance, ale chceme také, aby členské státy sami přinesly své vlastní finance, abychom je všichni eh, jak si, sesypali a, jsou, eh, a společně eh, tyto peníze zacílili na takový společný výzkumný přístup. Eh, s uspokojením mohu říci, že tato strategie je zatím přísluš, eh, úspěšná. Členské státy eh, se toho, této příležitosti chopily a i když je to ještě takový běh na dlouhou tráť, tak si myslím, že tím začíná určitý nový druh spolupráce. A je také, je také důležité, že jsme si vlastně všichni uvědomili důležitost výzkumu právě Alzheimerovy choroby a to byl také jeden z důvodů, proč tato spolupráce mohla vzniknout. Nyní se podíváme ještě na konkrétnější věci, které se týkají systému zdravotnické péče a financování. Tím se dostáváme do samého jádra eh, péče, za kterou jsou odpovědné členské státy. Nicméně máme zde třeba různé osvědčené postupy, které se dobře uplatňují v jednom členském státě, ale zároveň už třeba o nich ty jiné členské státy nevědí. Takže si myslíme, že by bylo dobré podporovat koordinaci a podporovat šíření těchto osvědčených postupů abychom je mohli využívat eh, napříč eh, všemi zeměmi Evropské unie. A zároveň bychom chtěli také podpořit eh, kooperaci například v tom, jak, eh, eh, jak lépe uspořádat léčbu a péči o pacienty. Nyní vám uvedu takový konkrétnější příklad. Můžeme se třeba ptát, jak je to v jednotlivých členských státech s financováním péče, protože se jedná zejména o dlouhodobou péči, o péči v domácím prostředí, to je péče, která je velice finančně nákladná. V mnoha členských státech eh, ty problémy leží do velké míry právě na rodinných příslušnících, kteří jednak eh, a ty členské státy musí řešit otázku financí. Velice často jsou to právě ty rodiny pacientů, které musí eh, využívat například své úspory a tak dále. Nicméně některé členské státy mají dobré systémy. Třeba Německo má dobrý systém financování péče o eh, pacienty s Alzheimerem a já si myslím, že i ostatní členské státy by mohly se poučit z těchto dobrých příkladů. Ve sdělení jsme se ještě zaměřili na práva lidí postižených Alzheimerovou chorobou nebo demencemi. To je téma, na které dnes zřejmě vystoupí mnozí panelisté. A už bylo učiněno mnoho práce v tomto ohledu, ale já bych eh, chtěl zejména zdůraznit jednu věc. Musíme si uvědomovat, že i lidé, kteří jsou postiženi demencí, jsou stále lidskými bytostmi, stále potřebují podněty, stále potřebují mít právo komunikovat a musí mít také právo na sebeúctu, musíme je respektovat. Zároveň jim musíme poskytovat péči. A to jsou všechno velice složité otázky. Také jsou zde určité obtížné okamžiky, například v okamžiku, kdy je někdo, kdo je sice dospělý, a, ale trpí Alzheimerovou chorobou a v určitém okamžiku mu prostě musíte třeba dát zámek na dveře, aby ten člověk eh, neopouštěl prostředí, které zná. To jsou velice obtížné otázky, které pak musí eh, pečovatele třeba i každodenně řešit. Takže je třeba poskytovat, eh, pardon, podporovat dialog o těchto právech a zároveň o e, vlastně zodpovědnosti pečovatelů. I o těchto otázkách hovoříme. Rozhodně to není tak, že by Evropská unie chtěla někomu vnucovat jednotný postup. Chceme spíše nabízet e, platformu pro dialog e, odborníků ze všech souvisejících oborů. Evropská unie Eh, financuje některé konkrétní iniciativy, které se týkají tohoto zdravotního programu. Jsem velice rád, že jsme v minulosti mohli podpořit zejména ty nejdůležitější organizace, jako je třeba Alzheimer Europe. A jsem velice rád, že také tato organizace zde dnes na tom dopoledním workshopu vystoupí. A chtěl bych také říci, že my budeme tuto organizaci podporovat i v budoucnu. A ještě mi dovolte vyjádřit eh, velké uznání jejich práce, nejenom tedy této organizaci, ale ještě i dalším organizacím, které jsou činné na tomto poli. Teď už se trošku chýlím k závěru. Paní předsedkyně, v budoucnu eh, také připravujeme novou stěžení iniciativu, která se týká Unie inovací. Předseda Barozu a další komisaři eh, sdělili, že se v budoucích letech chtějí soustředit na inovace. A ty inovace se mají týkat také inovací ve zdravotnictvích. Jak víte, má to být jednou z takových klíčových stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020. A pokud se podíváme právě na tyto, ehm, na tyto eh, priority, tak eh, Alzheimerova choroba Eh, vlastně v tom rámci zdravého stárnutí je tam také jednou z těch hlavních priorit. To znamená, že v příštím roce budou ještě další příležitosti financování v rámci tohoto, eh, v rámci těchto priorit, eh, financování dalších projektů. Také bych chtěl říci, že nyní se nacházíme v určité fázi, kdy připravujeme další projekty. Myslím si, že toto slyšení přichází ve, e, v takový ten příhodný okamžik. Jsme velice rádi, že Evropský parlament také podporuje dialog o těchto otázkách a děkuji i tomuto výboru, který se dnes bude věnovat konkrétním otázkám. Myslím si, že je ten nejpříhodnější okamžik, protože potřebujeme aby ty vytyčené stěžejní iniciativy byly zasazeny do kontextu. Komise se velice těší na spolupráci s Evropským parlamentem a i na spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami. Budeme postupovat podle takových zásad, které jsme stanovili v našem sdělení a dnes také ještě načerpáme inspiraci i z tohoto slyšení a těšíme se na budoucí spolupráci. Děkuji. Uh, thank you very much, Mr. Mnohokrát děkuji, pane Fahy. To byla velice dobrá komplexní přednáška a také velice citlivá přednáška. Já nechci obvinovat komise z toho, že by nebyla citlivá, ale vyslechli jsme si nejrůznější prezentace v uplynulých letech, dnech a měsících a vaše prezentace byla eh, jednou z těch lepších. To si vážíme. Myslím, že všichni, kteří eh, s Alzheimerem mají co dočinění, si určitě váží vaší podpory, která se odrážela v prezentaci. Kolegové, dámy a pánové, nyní se dostáváme eh, do části, kde měla hovořit paní Chelton, ale než předám slovo dále, navrhla bych, abychom eh, se podívali na část filmu, o kterém by hovořila paní Chelten a o kterém bude hovořit její zástupkyně. Je to film Pandořena skřínka v roce 2008 v San Sebastianu na Mezinárodním festivalu. Obdržela paní Chelten za tento film eh, ocenění za nejlepší herečku. Takže nyní několik minut filmu. Nesi?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 Říkala jsem si, že možná nebyl dobrý nápad, abych předsedala této schůzi, ale k tomu se ještě možná vrátíme. A tento film byl v turečtině, to jste se možná všimli. Byl s francouzskými titulky a nyní předávám slovo paní Sabine Andry. Mnohokrát děkuji. Um, hovořím zde jménem paní Šeltnové a jejím jménem bych chtěla poděkovat výboru a účastníkům tohoto workshopu za to, že ji pozvali a organizátorům za to, že ji pozvali. Samozřejmě se omlouvá, že nemůže přijít. Je jí to velice líto. Mnohokrát se účastnila eh, událostí organizovaných eh, Belgickou ligou pro Alzheimera. A tento film pro ní byl nesmírně důležitý. Je to film, který se dotýká jádra celé věci. Film, který popisuje dopad Alzheimera na eh, jednotlivce, na celou rodinu. Alzheimerova choroba je eh, chorobou, která není vidět eh, na venek až tolik, ale takovým plazivým způsobem se dostává do mezilidských vztahů. Život se potom mění a těžko je někdy možné těmto změnám rozumět. Tato choroba neovlivňuje jenom pacienta, ale všechny lidi okolo. Tento film ukazuje, jak se rodina snaží hledat svá vlastní řešení a také řešení přijatelná pro pacientku. Já jsem hovořila s paní Šeltnovou o tom, do jaké míry se identifikovala s touto rolí. Řekla, že to byla zajímavá role pro ní jako herečku. Nechtěla imitovat osobu s, Halmca, s Alzheimerem. Myslím, že všichni asi víme, že je velkou umělkyní, abych vám ten film velice doporučila. Každé gesto ukazuje, eh, jak velké problémy představuje tato choroba. A chtěla bych jí poděkovat za to, jakým způsobem hrála v tomto filmu. Ve věku 91 let je to žena, která ve filmu i ve svém vlastním životě ukázala, že stáří je obdobím, které je možné si užít a prožít naplno. Také se zde ukazuje, do jaké míry je možné pomoci lidem, kteří trpí Alzheimerem a pomoci jim v tom, aby žili kvalitní život, protože není třeba je trestat. Thank you very much. Mnohokrát děkuji. Sabine Henry. A nyní se dostáváme z té úvodní části do druhé části, kde předám slovo zástupcům pacientů a odborníkům, a kteří nám popíšou své zkušenosti s pacienty a řeknou nám také, jak je možné nakládat s Alzheimerovou chorobou a s demencemi. Nejdříve předám slovo Jean Georgesovi, který je výkonným ředitelem Alzheimer Europe. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, paní zpravodajko a poslanci výboru pro životní prostředí. Mnohokrát děkuji, že jste požádali Alzheimer Europe a dali nám příležitost představit zde naše názory. Jsem velice rád, že zde vidím řadu eh, přátel a kolegů, kteří podporovali činnost naší organizace v posledních letech a pomohli nám v tom, aby řešení demencí se stalo evropskou prioritou. A tato schůze je pro mě ehm, na konci naší kampaně. Evropská unie uznala eh, řešení demencí jako prioritou, ale zároveň je to začátek nové práce. Je třeba zajistit, aby tato evropská iniciativa přinesla konkrétní výsledky pro pacienty stejně tak jako pečovatele v evropských zemích. Um, zástupci z eh, občanské společnosti často přichází do Evropského parlamentu a stěžují si, že evropské instituce nedělají dost, ale já sem přicházím s tím, že bych chtěl poděkovat evropským institucím za práci, kterou odvedli a doufám, že v ní budou pokračovat. A podívejme se na další slide. Slidy nejsou vidět. Podívejme se na organizaci, kterou zastupuje Alzheimer Europe. Má 31 asociovaných organizací ve 28 evropských zemích. A dnes bych se s vámi chtěl poděkovat o některé skutečnosti, proč se domníváme, stejně tak jako Komise Evropský parlament, proč by řešení demencí mělo být evropskou prioritou. Když se hovoří o demenci, zásadní informací jsou čísla a počet lidí, kteří trpí touto chorobou. Díky podpoře Evropské komise organizace Alzheimer Europe byla schopna provést tříletý evropský projekt, kde jsme zanalizovali nejrůznější studie týkající se výskytu této choroby. A našli jsme 194 článků, 17 z nich odpovídalo kritériím kvality, které vypracovala vědecká skupina. Na dalším slajdu jsme se snažili porovnat to, zda ty výsledky, které jsme našli, ukazují na to, že práce, kterou jsme provedli, se nějak odlišuje od práce, která byla provedena v 90. let skupinou Eurodem. Ukázalo se, že zde existuje malý rozdíl mezi tím, co my jsme zjistili a co zjistilo Eurodem. Na tomto slajdu ale vidíte jeden rozdíl a to je rozdíl u, ve výskytu demence u žen. Na začátku 90. let bylo zjištěno, že po určitém věku dochází, se zastavuje růst demence, ovšem naše skupina zjistila, že po celou dobu stárnutí eh, dochází k nárůstu výskytu demence. Eh, věk je jedním ze základních faktorů. Ženy přes eh, nad 95 let mají téměř 50% šanci, že budou mít kognitivní problémy, které je možné klasifikovat jako demenci. Podívejme se na další slide. Když tady vypočítáme eh, čísla a zohledníme výskyt v Evropské unii, eh, já jsem zde udělal Ehm, chybu. Není to 7,4 milionu, ale 7,3 milionu lidí v Evropské unii. V současné době máme takovýto počet lidí s demencí v Evropské unii a očekává se, že toto číslo do roku 2050 se dvojnásobí nebo strojnásobí. A celá řada čísel, která máme eh, k dispozici, eh, jsou pravděpodobně nyní menší, než budou v budoucnosti. Ukázalo se ale, že a demence neovlivňují jenom lidi, kteří trpí demencí, ale ovlivňují také jejich blízké lidi, jejich členy rodiny, děti, vnuky a tak dále. 21. září minulého roku Andrea, Andrua Vasiliu, komisařka hovořila o 19 milionech Evropanů, kteří jsou ovlivněni touto chorobou. A to není počet jenom lidí trpících touto chorobou, ale také lidí, kteří jsou jejich blízký, blízcí. Rovněž jsme se podívali na sociohospodářské dopady. To vás určitě zajímá. Já nechci zacházet do detailů, protože mám omezený čas, ale a pokud je o náklady na demence v roce 2008, bylo vypočítáno, že 160 miliard eur bylo utraceno na péči o dementní lidi, 56% z toho byly náklady na neformální péči. A pokud se podíváme na náklady eh, na pacienta na rok, je to 22 tisíc eur ročně. Podívejme se na další slide. Já jsem se pokusil ukázat, proč se domníváme, že demence by měla být evropskou prioritou. A my Zadílíme eh, závazek Evropské komise a parlamentu, aby řešení demencí bylo evropskou prioritou. A zároveň souhlasíme s tím, že komise se soustředí především na včasnou diagnózu, výzkum a práva pacientů a péči. Pokud jde o diagnózu, Evropská komise chce zlepšit včasnou diagnózu lidí trpících touto chorobou. V roce 2004 byl proveden výzkum, který se ptal pečovatelů na to, jak dlouho to trvá od té doby, kdy si uvědomí, že je něco špatně s jejich blízkým, do té doby, než do lékař diagnostikuje, že se jedná o Alzheimerovu chorobu nebo jinou formu demence. Německo eh, má nejlepší výsledky ale stále to trvá 10 měsíců eh, od toho, kdy si někdo všimne, že něco není v pořádku, až k té chvíli, kdy je pacient diagnostikován. Ale přesto je to nejlepší výsledek, pokud je o jednotlivé země. V ostatních zemích to trvalo mnohem déle. Ve Francii to trvalo dva roky, ve Spojeném království to trvalo 32 měsíců. Ehm, od té doby, co lidé zjistili, že není něco v pořádku, do té doby, než eh, byla demence diagnostikována. Další slide. Eh, dopad na pečovatele, to je také priorita Evropské komise. Evropská komise chce mít výměnu informací týkající se nejlepší praxe v této oblasti. Dopad na pečovatele je výrazný. Toto jsou výsledky výzkumu, který jsme provedli my. Ptali jsme se pečovatelů na to, kolik času stráví pečováním o nemocnou osobu. Samozřejmě tato osoba Eh, postupuje, se zhoršuje a v důsledku toho stoupá také doba péče. Eh, v rané fázi nemoci 20% nebo jeden z pěti pečovatelů řekl, že musí strávit eh, minimálně 10 hodin denně a péčí o nemocnou osobu. Znamená to třeba jenom být fyzicky v v místnosti s danou, s danou osobou. Není to tedy mnoho práce, ale znamená to být tam a dávat pozor na to, aby člověk třeba neutekl. Samozřejmě se zhoršováním choroby tento eh, počet eh, hodin stoupá 39 eh, ve střední fázi, tráví více než 10 hodin denně péčí a u pozdní fáze, u nejzávažnější fáze 50 pečovatelů tráví s nemocnými více než 10 hodin denně. Ve stejném výzkumu jsme se rovněž zeptali pečovatelů na služby, o kterých si domnívají, že by byly dobré pro ně, že by je podpořili v jejich péči. Já nebudu představovat celý ten výzkum, který jsme provedli, ale lidé, kteří pečují o ostatní trpící Alzheimerem se domnívají, že pomoc v této péči by byla velice dobrá. Jenom třetina věděla, že péče eh, tohoto typu existuje v jejich země. Pokud jde o poskytování eh, péče, eh, nejlepší výsledky byly v Německu a ve Skotsku, ale pouze ve Francii 10 pečovatelů vědělo o jiných možnostech péče o pomoci a ve Španělsku to byly pouze 3 to znamená, že je třeba, um, aby lidé věděli o možnostech uh, této péče, aby uh, tato péče existovala, aby uh, mohli pacienta odvést do pečovatelského centra, kde se přinejmenším na několik hodin o danou osobu postarají. Další slide. Evropská komise rovněž zmínila otázku práv pacientů a etiky. Ve stejném výzkumu jsme se ptali pečovatelů na to, zda pacient, o kterého jste se starají, vědí, ví, že má eh, Alzheimera nebo jinou formu demence. Vidíte, že evropský průměr je 64%, ovšem existují zde velké rozdíly mezi různými zeměmi. Eh, ve Skotsku 80 eh, pečovatelů řeklo, že jejich pacienti věděli, že eh, mají diagnostikovaného Alzheimera, ale ve Španělsku to bylo jenom 23 Pokud hovoříme o výměně nejlepší praxe v oblasti etiky, jak zdůraznila komise, je zcela zásadní, abychom chránili práva pacientů. Jejich eh, sebeučení je třeba k něm přistupovat jako k lidským bytostem, jak řekla komise. Prvním krokem proto je, aby lidé věděli, jakou nemocí trpí a také je dobré zahrnout je ve chvíli diagnózy do rozhodování, které může ovlivnit jejich život, stejně tak jako i později. V roce 2006 eh, naše organizace vypracovala pařížskou deklaraci, ve které jsme stanovili řadu priorit v oblasti veřejného zdraví, eh, lékařských priorit, péče, etických a právních otázek, stejně tak eh, jako v oblasti asociací pro Alzheimerovu chorobu. A my jsme vyzvali evropské instituce proto, aby uznali demenci jako jednou z priorit veřejného zdraví. Zároveň chceme, aby se vypracovaly národní akční plány a evropské programy. Chceme eh, více eh, výzkumu a eh, koordinaci výzkumu, pokud jde o příčiny, prevenci a léčbu Alzheimera a zároveň chceme větší financování pro výzkum Alzheimerovy choroby. Pokud se podíváme na to, co komise navrhla v Evropské iniciativě, asi nebudete překvapeni, když řeknu, že my jako organizace zastupující pečovatele a pacienty s demencí, že plně podporujeme to, co Evropská komise navrhla v rámci eh, této iniciativy pro Alzheimera. A my bychom byli velice rádi, pokud bychom mohli spolupracovat co nejvíce s evropskými institucemi. Nick Fahy eh, zmínil, že komise v současné době financuje spolupráci a koordinaci snah mezi členskými státy a pomáhá také spolupráci mezi eh, asociacemi pro Alzheimerovou chorobu. A my se velice těšíme na další spolupráci s Evropským parlamentem a komisí. A to nám pomůže pokračovat v naší práci v podpoře pacientů, stejně tak jako pečovatelů. A doufejme, že financování ze strany Evropské unie bude pokračovat i v budoucnosti. Ještě poslední věc, kterou bych chtěl říci. A v krátkodobém a střednědobém výhledu bychom se měli podívat na to, jak je možné koordinovat spolupráci mezi členskými státy ale v dlouhodobém výhledu musíme eh, zhodnotit osmý rámcový program pro výzkum. Eh, v rámci velkých evropských programů se domnívám, že by eh, řešení Alzheimerovy choroby a dalších demencí mělo mít větší prioritu. V minulosti jsme měli podporu pro naše iniciativy ze strany Evropského parlamentu a jsem si jistý, že nás podpoříte i v budoucnosti, aby se um, léčba demence zohlednila v těchto programech výzkumu. Děkuji. Velice děkuji za tuto prezentaci. A navrhuji, abychom rovnou pokračovali další prezentací kvůli času aby nám také zbyl trošku čas i na diskusy. Chtěla bych vám všem představit pana Frizoneho, doktora Frizoneho, který je zástupce vědeckého ředitele eh, v centru v Bresi, ve zdravotnickém centru v Bresi. Pan Frizony si ještě potřebuje připravit eh, technicky svou prezentaci, takže jenom si připraví laptop a svou přednášku odpřednáší zde od předsednického stolu. And you want to, yeah, yes, you, okay, good. So we're happy, we're happy to, to hear perhaps as Velice rádi si vyslechneme tuto prezentaci a zejména nás nyní bude zajímat lékařský pohled na tuto problematiku. Takže jenom rychle vyměníme prezentace počítači a můžeme začít. Thank you, Mrs. Vice President. Dobrý den, paní předsedkyně, velice vám děkuji za pozvání, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení zástupci komise. Ve své prezentaci bych vás chtěl informovat o tom, jak se na Alzheimerovu chorobu dívá lékařská obec Evropské unie. Já sám působím jako neurolog, mám zkušenosti s těmito pacienty. A chci ještě zdůraznit, že ty názory, které zde budu přednášet, jsou názory mými. Možná někteří vědci budou mít na některé věci jiný pohled, ale chtěl bych vám říci, že všechny ty názory, které vám přednesu, jsou názory, které sdílí velká většina vědecké obce Evropy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 Okay. Now, I will... Dovolte mi zahájit prezentaci. Nejprve bych eh, chtěl hovořit o nejnovějším pokroku, který se týká samotné fyziologie Alzheimerovy choroby. Chci hovořit eh, o tom, že jsou zde různé druhy Alzheimerovy choroby. A Alzheimerova choroba je velice eh, velice častou chorobou. A i když zatím ještě nevíme, jaké jsou samotné příčiny Alzheimerovy choroby, tak máme už minimálně určitá vodítka a určité, um, určité poznatky o tom, eh, jak se tato choroba vyvíjí. Z patofyziologického hlediska můžeme říci, že zde máme tedy poznatky, které vychází ze zkušenosti z pacientů. To bude první část mé prezentace. V druhé části prezentace pohovořím o výzkumu, který probíhá a pohovořím také o klinickém výzkumu. Hovořím, pohovořím také o výzkumu, o výzkumné infrastruktuře a také o tom, eh, jak je to s novými a nejnovějšími poznatky. Dovolte mi tedy nejprve zahá, zahájit prezentaci o příčinách Eh, toho, proč vlastně vznikne tato Alzheimerova choroba. Eh, je to z toho důvodu, že v mozku se začnou akumulovat eh, zvláštní proteiny, amyloid a protein tau. Tyto proteiny se akumulují během dlouhého období, trvá to mnoho let. Někdo říká, že to trvá asi 10 let nebo 20 let, někdo dokonce se domnívá, že to trvá až 30 let. Dochází k určité intoxikaci mozku, která se však zatím ještě neprojevuje v, tě, v tom období. U konkrét, vezměme si tedy takového hypotetického pacienta, který je asi 75 let starý. E, objevují se za něho, u něho v této fázi pouze určité první příznaky. Například zapomene, kam si uložil klíče, zapomněl, kam si zapomněl, kam si zaparkoval auto a tak dále. Což nicméně tito lidé jsou stále soběstační, mohou chodit do zaměstnání a pokračují ve svém každodenním životě. To je taková první fáze. Po určitých dalších několika letech kdy ta depozice toxických proteinů už je zvýšená, tak u těchto pacientů se projeví určité obtíže. Například tito pacienti už nemohou pokračovat ve své práci a nezvládají už ani běžné domácí práce. V oblasti demence Eh, je to, nebo to už je tedy to, to, studi, eh, to stádium demence. O tom hovořil můj předřečník. A my máme fázi, které, eh, která je důležitá pro rozpoznání těch příznaků. Je pravda, že však ta nemoc se vyvinula vlastně mnohem dříve, než se objevují příznaky. Vidíme zde Eh, jak se vlastně vyvíjí ta nemoc z neuropatologického hlediska. Vidíme zde určité fáze demence, kde vlastně v těch posledních fázích se stále zvyšuje depozice amyloidu a proteinu tau. A zde už dochází eh, k, samotné, eh, k samotnému rozpoznání této nemoci. V této fázi nepotřebujeme žádné složité lékařské nástroje. V tom prvním, v té, v té fázi, kdy dochází pouze k poškození paměti, tak tam eh, je, eh, už jsou v tom mozku velké depozice těchto proteinů. Už to vlastně trvalo několik let. A v této fázi se domníváme, že zde dokážeme diagnostikovat eh, tuto chorobu pomocí zobrazování a pomocí biologických markerů. To je ta včasná diagnostika. A stále však v této fázi ještě nedokážeme tuto chorobu diagnostikovat eh, pomocí symptomů, ale to je takový směr, kterým bychom se chtěli vydat. Dále, co se týče těchto diagnostických markerů, tak co vlastně používáme k té diagnostice? Za prvé je to tedy průzkum hypokampu, což je velice malá část mozku, je to velká část asi jako malíček. Tato část eh, je částí, kde sídlí naše paměť, kde se vytváří naše vzpomínky. Tato část je velice, eh, tam vlastně jsou neutrony, které můžeme proskoumat pomocí magnetické rezonance. Druhým markerem je mm, výzkum nebo průzkum eh, metabolismu. V mozku jsou určité, eh, určité části, které nedokážou zpracovávat glukózu a pomocí pozitronové emisní tomografie toto můžeme zjišťovat. Třetím markerem jsou biochemické markry. Eh, odebereme určité množství mozkomíšního moku a změříme obsah amyloidů a proteinu tau. Osoby, které trpí Alzheimerovou chorobou, mají už určité procento těchto proteinů v mozkomíšním moku. Dále můžeme také použít eh, zvláštní přímé zobrazení těchto proteinů, což je vlastně takovou nejnovější metodou. S eh, pomocí nejnovější metody eh, lze zobrazovat přímo tyto proteiny a během následujících asi 18 až 24 měsíců už by tato metoda měla být dostupná, což vlastně velice radikálně změní tuto diagnostiku. Proč je důležité proč je důležitá včasná diagnostika? Protože chceme rozpoznat pacienty co v nejranějším stádiu. To znamená už v té fázi, kdy e, můžeme pozorovat takové ty e, lehké symptomy, které se týkají problému s pamětí. Jakmile se objeví tyto rané příznaky, tak můžeme začít pacientům podávat léky, které alespoň mohou zpomalit depozici ukládání toho amyloidu. A zároveň nám to vlastně pomáhá udržet pacienta v těch prvních fázích nemoci kdy tedy má problémy s pamětí, ale jinak vlastně žádné další problémy nemá. Otázkou je, zda je to science fiction. Myslím si, že už ne. Domnívám se, že jsme schopni nebo že budeme schopni od, vlastně vyčistit mozek od těchto amyloidů. Máme zde novou studii, která využívala protilátku bapineuzumab, Vidíte zde snímky pacienta před léčbou a po léčbě eh, této, eh, tohoto léčiva. A vidíte, že ten ústup eh, obsahu amyloidu po léčbě je velice značný. A na druhé straně zde vidíme le, pacienty, kteří, kterým bylo podáváno placebo, tedy neúčinná látka, a vidíme tam, že, žád, tam, že k žádnému ústupu nedošlo. A je také zajímavé, že u těch pacientů, u toho prvního pacienta, kterému byl podáván ten bapineuzumab, tak i když jsme potom ten lék přestali uh, podávat, tak to, tak vlastně ta, uh, ta fáze pokračovala. Nicméně eh, tu degeneraci neuronů vlastně nemůžeme zatím zastavit, ale chceme se touto cestou alespoň pokusit vydat. Na dalším snímku vidíte seznam léčiv, která se nyní vyvíjí. Vidíte zde také seznam farmakologických firm, které se snaží pomocí svých léčiv také uspůsobit nebo ovlivnit jednotlivé fázy nemoci. Pokud budou, tyto, pokud budou tato léčiva úspěšná, tak by se mohla během několika dalších let dostat na trh. Záleží na tom, zda budou účinná. Dále otázkou je, kde kde mm, schromažďujeme a jak schromažďujeme tyto poznatky a tyto nové znalosti. Takovou základním, základním nástrojem jsou velké průřezové studie. Znamená to, že ta studie zkoumá velký počet pacientů, kteří mají buď žádné symptomy nebo pouze mírné symptomy. Provádíme zobrazování pomocí technologie PET a vlastně zkoumáme ty hlavní markry. Dále ty pacienty sledujeme po dlouhou dobu, další dva, tři, čtyři nebo pět let. Co nejdéle to jde. To jsou tedy ty um, rozsáhlé průřezové studie, a které asi, jak si dokážete představit, jsou také příslušně nákladné. Nyní si můžeme položit otázku, eh, na jaké pozici se Evropa nachází. Co se týče těchto eh, rozsáhlých průřezových studií, tak eh, některé z nich, eh, nebo mnoho z nich bylo prováděno v různých zemích světa. Například největší finance na to poskytuje USA, je to ADNI, iniciativa ADNI v USA, v Austrálii je to IIBL, Euro, Evropa financovala studii Ad Neuromed, což byla spíše menší studie, která probíhala v roce 2007. A nyní je zde také nová studie IMI, která právě probíhá. Japonsko rovněž provádí podobné studie. Evropa je tedy takovým jedním článkem eh, v celém tom řetězu, který se věnuje studii Alzheimerovy choroby. Co se však týká eh, schromažďování poznatků, tak e, jde o to, že tyto dlouhodobé průřezové studie přináší údaje a data, ale pak je zde ještě další věc. Je důležité totiž tato data zpracovat a získat z nich e, takové údaje, které nám pomohou pro další e, vývoj různých markerů, které nám pomohou pro diagnostiku a k prochopení patofyziologie této nemoci. Pokud chceme z těch schromáštěných údajů získat eh, ty konkrétnější poznatky, potřebujeme k tomu dobrou výzkumnou infrastrukturu. Potřebujeme také střediska, kde budeme tato, tato obrovské množství eh, údajů schromášťovat. a potřebujeme také nástroje, které eh, jsou k tomu zapotřebí a rozhodně se nejedná o žádné jednoduché technologie, jednoduché nástroje. Poté ještě musíme tyto poznatky přenést do klinické praxe, aby eh, se to dostalo k pacientům a bylo jim to k užitku. A co se týče této fáze přenosu poznatků do klinické praxe, tak zde je zapotřebí vyvinout různé postupy, standardizované postupy, které jsou důležité pro měření markerů. Eh, otázkou je, proč třeba mm, je tak častá diagnostika, nebo jak vlastně diagnostikujeme cukrovku, jak můžeme diagnostikovat problémy s prostatou. Eh, je to pomocí eh, analýzy glukózy. A podobný princip screeningu a pomocí princip, pomocný, Podobný princip musíme také vyvinout v oblasti těchto chorob. Evropští vědci zde jdou, eh, jsou zde minimálně dva takové projekty, které jsou také částečně financovány eh, americkou Alzheimerovou asociací. Evropa je zapojena zejména do poskytování vědecké infrastruktury pro příslušné badatele. Můžu zde zmínit dvě iniciativy, které usilují o vytvoření takové celosvětové laboratoře, která se bude soustředit na zobrazovací metody. Víme, že to je velice důležité pro vědce, protože jsem hovořil o tom, že je důležité abychom z těch schromážděných eh, různých skenů a fotografií eh, dokázali extrahovat příslušné závěry. Evropské kom, Evropská komise nám také umožňuje vytvořit tuto celosvětovou eh, laboratoř pro neurovědu která také umožní jak si propojit různé laboratoře, které jsou po celé Evropě a, a také v Severní Americe a které se věnují těmto zobrazovacím metodám. V této oblasti je Evropská unie na prvním místě. Na závěr eh, mohu říci, že eh, Alzheimer, výzkum Alzheimerovy choroby pokročil zejména za posledních 20 let a nyní už se ty výsledky výzkumu eh, dokážou pomáhat pacientům, zejména se to týká včasné diagnostiky. A my doufáme, že v eh, blízké budoucnosti eh, přikročíme ještě k dalším, dalšímu pokroku. Důležité je také soustředit se na převod poznatků do praxe a také k vytvoření dalších služeb a vědeckých infrastruktur. infrastruktur. Vědci a e, agentury Evropské unie musí být lépe propojeni a musí být také e, dobře financováni. A co se týče výzkumu, klinického výzkumu v EU, tak ten výzkum, který se soustředí zejména na ty velké studie, potřebuje nové podněty, nové stimuly. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost. Dr. Frisoni, thank... Děkuji vám, pane doktore Frisoni. That was for, for of very interesting. Tato přednáška byla velice zajímavá. Získali jsme další názory a také toto velice souvisí se slovy pana Fahýho a dalších a nyní budeme mít možnost si vyslechnout paní doktorku Kaputo, která je z mezi Národní psychoanalytické asociace a nyní máte slovo, paní doktorko, prosím. Než přejdu ke své přednášce, tak bych chtěla poděkovat paní Matias, která mi dala tuto možnost Současně se tohoto slyšení a vyslechnout si zajímavé přednášky. Ale mám především radost toho, že se toto slyšení koná, protože mý dva blízcí přátelé Eh, onemocnili Alzheimerovou chorobou a proto já mám nyní možnost hovořit o těch věcech, které znám na vlastní kůži. Já chci také poděkovat paní Matias z jiného důvodu, je to spíše profesionálně laděný důvod. Já jsem psychoanalytičkou a většinou si to člověk představuje tak, že to je křeslo, pohovka, vypadá to tak člověk má ten dojem, že psychoanalytik se uzavře do nějaké komůrky s eh, pacientem, který eh, trví, eh, tr, trpí Alzheimerovou chorobou a nespolupracuje s ostatními lékaři. Ale my spolupracujeme samozřejmě s ostatními lékaři a vědci. Tady existuje přímý E, přímá spojenost, spojitost mezi Alzheimerovou chorobou, také roztroušenou sklerózou a dalšími chorobami. Takže tady je třeba opravdu vytvořit toto spojení a je důležité na všech těchto věcech spolupracovat. A já jsem ještě nyní tedy chtěla přejít ke své přednášce. Takže místo mezi zapomněním a zapomením a také myslí, protože toto souvisí také s tím, že vlastně toto mozek je místo, kde máme paměť a kde také dochází současně k zapomínání. Já vím, že fyzicky lidský život člověka má dvě stránky. To je tedy také psychická stránka věci a to je to vědomé a to podvědomí. A potom také vnímání souvisí s funkcemi e, mozku, ale má to také různý rytmus. Je to rytmus toho vědomého a toho podvědomého. V duši existuje dialektika mezi pamětí a zapomínáním. A zapomínání to je vytrácení se vzpomínek. Je to opravdu to, že jsou vzpomínky pohřbeny. Tady jednoduše v této části se pohřbí to, co jsme zažili, naše veškeré zážitky. A to všechno se skrývá pod pojmem zapomenutí, zapomínání. Člověk má určité vzpomínky, ale žije dál. E, Platon již hovořil o tom, že drost zde dostane jistý závoj, ale není úplně vymazána. V podvědomí duše existuje také jistá vědomá stránka a Freud potom hovoří o mechanismu zapomínání a ptá se vlastně, proč najednou vzpomínky lidé najednou zapomínají, že lidé zapomínají jména. Freud se ptá, co mohlo být důvodem pro to, proč pacienti najednou zapomněli hodně zážitku ze své minulosti. A odpověď byla následují. Všichni ti, ty, které jsme zapomněli, ty jsme vnímali i bolestně, bo eh, působili nám tyto lidi či tyto zážitky bolest. Toto trauma patří do minulosti, ale ty dopady působí také do současnosti. Čast to je eh, proměnlivá mezi minulostí a současností. A potom eh, zapomínání to je protiklad paměti. A Wilfred Biolik hovoří o rozpřesku zapomínání. Část bez přání a vzpomínek. Když člověk existuje pouze ve současnosti, tak si nevzpomíná ani na minulost a nepředstavuje si ani žádnou budoucnost. To je jako když člověk hraje na hudební nástroj, a nebo když běžíme po parku, a nebo myslíme na rytmus tanga. V té době, kdy zažíváme tuto přítomnost, tak tady máme kontakt pouze s emocemi. Je to mm, vlastně nevědomý život. Je to e, život na hranici mezi tím nevědomým a vědomým. Jsou tady jisté fragmenty bývalých zkušeností a vzpomínek. Je to určitý druh detoxifikace mozku. Já si tady vzpomínám na, pro, na zmrzlináře, který tady byl ukazován a na jeho vozík. Co si tady vlastně, co tady vlastně vznikne, když se v současné době všechno zakonzervuje, zmrazí a, zmi, a ztratí se veškeré city. A potom se vytratí veškeré minulé dny a nemají vůbec žádnou minulost. Potom tady existuje jistá spontánní vzpomínka, která souvisí se e, současným okamžikem. Je to určitý jeden okamžik bez kontinuity. Člověk již se nestává součástí minulosti, je pouze e, jedním principem a vlastně všechno potom přechází do věčnosti. Ve nemoci je tomu tak, že tady existuje ještě další forma zapomínání a sice to definitivní zapomínání, kdy osoba mě byl, měla určitý charakter, ale ten je zapomenut. A potom se vytváří, se vytrácí individuální osobnost. Nejdříve vypadávají určité vzpomínky také vzpomínky z dětství jsou pohřbeny potom v té nevědomé stránce. Ale potom to dospívá do stádia, jako kdyby se tento člověk nikdy nenarodil. To je opravdu velice křehká nádoba, kde jsou naše vzpomínky uloženy. Paměť pak dále již neslou neslouží jako paměť. Při demenci pacient zapomíná, čím je a kým je. Zapomíná na eh, kontinuitu svého života a na všechno zapomene. Dochází k přerušení mezi individuálním povědomím a vnějším světem. Originální eh, obraz paměti se stane malou mozaikou, kde existují jednotlivé střípky, které jsou ohraničeny rámcem. Jakmile tento rámec se rozpadne, potom se střípky rozpadnou na tisíc kousků. Kde pot tom končí myšlenky této osoby, její naděje, očekávání, projekty pro budoucnost, je rozhodnutí, jestliže existuje taková ta eh, diagnóza Alzheimerovy choroby. Člověk je eh, nucen žít se strachem a desorientací jednotlivá osoba již nedokázifikovat. Potom charakter a duše eh, se rozpadá v těle, které také již nefunguje tak, jak má. Osoba již nemá svou identitu. A eh, tyto osoby musí být potom opečovávány. Veškeré vzpomínky se vytratí do prázdna, do ztracena a tváří se stále více bílých skvrn. Já tady tyto osoby označuji za spolubydlící. To jsou lidé, kteří sdílí život této osoby. Buď je jich více, či méně to neurolog, pečovatel, fyzioterapeut. Jsou to veškerý rodinní příslušníci, kteří musí žít a žijí s touto osobou postiženou Alzheimerem. Člověk žije vlastně úplně s cizí osobou. tím vzniká, eh, vytrácí se individualita této osoby a tato osoba je vytržena z kontextu. To jde tak dlouho, než osoba pak přestane poznávat své bližní. A co se odehrává v, této, v tomto okamžiku po diagnóze? dochází k emociální ambivalentnosti citového vztahu. A tělo už není jedním tělem a duší. Dochází k rozdělení emocí a toto vede potom k vytváření strachu jak u pacienta, tak i u bližních v každodenním životě nemoci já už nedokážu říci miluji tě, protože já už tě nedokážu milovat, já už nedokážu tě ani nenávidět. Musíš se stát tím, co jsi byl dříve. Dokážeš to? Odpověď, odpověz mi. Tady existuje ona ambivalentnost. Čas se stále odehrává na jednom místě a vlastně dochází k takovému začarovanému kruhu. Eh, emotivní ambivalentnost vede vlastně k toxickému mraku či oblaku. Potom ta polubydlící osoba také to velice těžko zvládá. Dochází vlastně k tomu, že se vytrácí život, dochází k návalům steku, či eh, návalům určitých pocitů pacientů. A jak mohou tedy tyto, tyto pacienti e, žít s ostatními osobami? Když se dále demence rozvíjí, tak e, někdy dochází k velice těžkým okamžikům a e, blíž ní si to uvědomuje až později a nachá, najednou dochází také k odciz, odcizení pacienta. Je třeba aby určitým způsobem docházelo k potlačení citů. Ale v momentě, kdy city potlačujeme, tak již to nejsou naše vlastní city. Dochází k tomu, že potom bližní se musí snažit ukončit celou tuto záležitost, celý tento příběh. Eh, Bližní potom v této osobě vidí osobu, která vlastně již není tou bývalou osobou a proto je třeba ji oplakat a rozloučit se s ní. Je tady pouze fragmentovaná osobnost a tento člověk zapomíná a v momentě, kdy tento člověk eh, zemře, tak vlastně zemře pouze ona tělesná schránka. My musíme tyto bližní také podporovat, protože tyto osobnosti již nejsou eh, těmi, kteří byli, kterými byli v minulosti. abychom lépe pochopili, co pod touto ambivalentností rozumíme, kdy již nejsme schopni pacienta milovat, bych vysvětlit ještě tento film. Bohužel jsem neviděla tento film, který byl zde dnes ukázán, ale toto je film Iris. Iris Iris Murdoch. Je to anglická spisovatelka, která v roce 2001 udělala film, v roce 1997 byla diagnostikována s Alzheimerem a potom eh, brzy na to zveřejnila svou poslední knihu. Je to velice živá, velice intelektuálně laděná žena, která se účastnila konferencí a hovořila tam o důležitosti vzdělávání a lásce a posléze onemocnila Alzheimerem. Ona byla vždy velice samostatnou, soběstačnou osobou a najednou nechápe, nechápe svůj svět, nechápe přítomnost, ve které žije a toto je tímto filmem velice dobře reflektované. My zažíváme její drama. Její manžel John, kdy 26 let žil s briliantní ženou, žije vlastně s ambivalentní osobností. On se ptá, jak k tomu mohlo dojít. On má pocit vzteku, on ji odmítá. A to je bohužel odpověď, protože my najednou nemůžeme zde e, pouze se projevovat plně. Tato osoba e, na nás má vztek a my máme vztek na ní, ale my musíme se snažit tyto pocity překonat. Také ve filmu jsou určité části a takové eh, přenesené části, kdy tady John vzpomíná na minulý život, ale potom dochází vlastně k zblížení jejich osobností. I John onemocní Alzheimerem, oni potom žijí společně ve špinavé domácnosti, nikdo tam neuklízí a knihy leží všude. To už jsou potom jenom drobečky, zbytky života a oni oba dva zůstanou až do konce života pospolu, ale John je jí bezpodmínečně oddán a on také eh, cítí velký smutek a on posléze také napíše dvě knihy o osobnosti své ženy. Potom máme také ještě další filmy, kde vidíme ty to dvojí e, pocity. Je to jeden film, který byl e, předveden v Benátkách a potom tady vidíme to, že dochází k náhradě vztahu. Ten, již to není vztah upřímné lásky, ale propagonistka promění muže, který má Alzheimera, do dítěte, které nikdy neměla. A tady kdy dochází úplně potom k jiné situaci. A tady jsou závěry, o kterých chce se zmínit. Je důležité také v této souvislosti formulovat návrhy. Mé závěry jsou tedy následující. V každodenním životě, kde existují potíže, je třeba také se chovat zodpovědně. Je velice důležité, aby vztek a despekt byly zastaveny Jde o to, aby chom e, oplakali tuto osobu, kterou vlastně již nepoznáme. Je třeba tomu všemu dát určitý smysl. Já tady chci citovat pacienta, který u mě dělal psychoanalýzu. On přišel o CP po srdečním infarktu a jednoduše se mu nepodařilo eh, oplakat a proto souvisí s tím, protože matka má Alzheimera. On, tento člověk není schopen plakat, není schopen jít na pohřeb, on prochází pouze městem a zažívá tuto matku, která jenom doma a um, jednoho dne ho matka přestane rozpoznávat. A v tomto okamžiku tento člověk matce říká, řekne, víš, že otec zemřel a v momentě, kdy on toto vyřkne, tak on tím pochopí to, že vlastně již také pociťuje smutek za matku a on on to chápe tak, že otec zemřel a matka je stále ještě naživu, ale vlastně už není tou pravou, tou starou osobností. Takže proto chci říci, že pečovatelé také jsou vystaveni velice složité situaci, protože oni pocitují lásku, pocitují e, vděčnost, ale na druhé straně také pocitují smutek. Ale jak, chce, jak lze vyřešit tuto situaci? Nás je 27 členských zemí a existují neurologové, jako je pan doktor Frizony, proto si dovoluji udělat následující návrh existují neurologické kliniky, které by měly dostat prostor, kde bude moci se odehrávat skupinová práce pro podporu, pro pomoc. To je prostor, kde by se konala sezení s psychoanalytikem, kde by se opravdu dělaly potom poznámky, zápisy, kdyby se paměť stala vlastně deníkem. Paní předsedkyně upozorňuje řečnici, že už dlouho hovoří dlouho. Děkuji vám, paní doktorko. Thank you for your, uh... Děkuji za zajímavou prezentaci z pohledu psychoanalýzy. Ale musela jsem na vás trochu zatlačit, protože bohužel už nemáme mnoho času. Bylo to nesmírně zajímavé, ale bylo to delší, než jsme očekávali. Takže bez dalšího otálení okamžitě předávám slovo profesorovi Lars Olof Valundovi, eh, který je profesorem geriatrické medicíny eh, na Institutu Kaolinska. Mnohokrát děkuji. Chtěl bych vám nejdříve poděkovat za toto pozvání, aby jsem přišel. Dnes s vámi budu hovořit o některých aspektech Alzheimerovy choroby, choroby a demencí. Existuje zde určitá kombinace toho, co se děje pacientům a co se děje eh, pečovatelům. O tom budu také hovořit a budu hovořit také o prevenci. budu hova, s vámi hovořit o BPSD, což jsou behaviorální a psychiatrické symptomy při demenci. Jedná se o symptomy, kde se nejedná pouze o narušení paměti, ale také o jiné věci. Objevují se v různých fázích procesu, někdy je to velmi stresující, jak pro pacienta, tak především pro pečovatele. Bude to k velké stresové zátěži. Souvisí to s porušením mozku a také s dysfunkcí přenašečů. Jedná se, já budu hovořit o interakci mezi pečovateli a pacienty ve fyzickém prostředí pečovatelé eh, vidí a interpretují určité symptomy u pacienta, když o něj pečují. A případe, příklady eh, behaviorální a psychiatrický, behaviorních a psychiatrických symptomů při demenci jsou deprese, halucinace, klamavé představy, agresivní chování, bloumání, kdy lidé eh, chodí eh, do kolečka 10-12 hodin denně, problémy se spánkem, strach a apatie. Některé z těchto symptomů nejsou tak stresující, nejsou velmi stresující. Zde vidíte eh, postup nemoci období 10, 5, 10, 15 let. Na začátku vlevo tohoto diagramu vidíte projevy, jako je deprese a strach, dále halucinace a e, klamavé představy a v nejposlednější fázi agresivita a to bloumání. Otázka je, jak tyto symptomy léčit. Když jsem začal pracovat jako lékař, v oblasti geriatrie a psychiatrie existovala existovalo řešení pouze prostřednictvím léku. Dnes existují eh, různé cesty, my se snažíme nalézt alternativní metody, snažit se eh, nalézt důvod pro eh, tyto symptomy zda ve fyzickém prostředí, kde pacient se vyskytuje, existují nějaké možnosti řešení. Ehm, existuje zde celá řada eh, návrhů alternativních metod, jako je validace, eh, vzpomínky, aromaterapie, eh, muzikoterapie a tak dále. Ve švédských pokynech, jak přistupovat k těmto lidem, se zdůjasňuje, že ehm, alternativní metody, kromě farmak, by měly být použeny, použity nejprve. A pokud jde o léčiva, mezi léčiva patří risperidon a haloperidol. Dále také se probíhají studie týkající se zpomalovačů acetylcholín estarázy. pokud jde o e, dopady alternativních terapií, alternativních metod a jejich vliv, e, v této oblasti potřebujeme ještě další výzkum. V nedávné době byla publiko, byly publikovány výsledky systematické studie Ehm, Vybralo se 179 eh, studií, které byly zahrnuty do eh, celkového eh, přeskumu. Existují různé kategorie intervencí, ehm, včetně ehm, kognitivního školení, kognitivní stimulace a tak dále pro osoby trpící demencí a jiné metody pro pečovatele. Zde vidíte výsledky. Ukázalo se, že pečovatelé že v důsledku využívání alternativních metod bylo možné omezit o jednu třetinu eh, nutnost, aby člověk byl eh, internován. A pokud jde o pacienty, velice důležité je um, kognitivní, trénování kognitivní schopností a, a tak dále. Celá řada alternativních metod neměla žádný dopad, žádný vliv. Částečně to bylo také proto, nebo nemůžeme potvrdit že by mohly mít nějaký vliv, protože neexistovalo dostatek výsledků, dostatek údajů a studií. Pokud jde o stres pečovatelů, to je velmi důležitý aspekt eh, demencí. Eh, Pečovatele, jak jsme dnes slyšeli, jsou často velmi zasaženi eh, tím, že jejich blízcí trpí demencí pečovatelé, kteří se starají o své eh, blízké, trpící demencí, eh, mají častější výskyt chorob, eh, trpí depresí, strachem, nespavostí a stresem. V této oblasti máme řadu důkazů pro to, že ehm, psychologické eh, vzdělávání, různé podporné skupiny, psychologická terapie a tak dále pomáhají eh, těmto pečovatelům stejně tak jako období odpočinku a omezují jejich stres. Zde jsou některé údaje z webové stránky Family Caregiving Alliance. Pečovatelé tráví mnoho času staráním se o své příbuzné a to platí především u lidí, kteří trpí demencí. Pokud má trpí osoba pozdním stádiem demence, a potom se pečovatelé starají až 46 hodin týdně. Na dalším slajdu vidíme, že na pečovatele má pečování negativní vliv, pokud jde o jejich zdraví. Mohou mít zvýšený krevní, krevní tlak, eh, zvýšenou eh, úroveň inzulinu a rovněž je u nich eh, vyšší úmrtnost o 63 Pokud porovnáme nejrůznější pečovatele, víme, že Eh, pečovatelé, kteří se starají o lidi trpící demencí, eh, o 30 až 30 častěji trpí depresí a emocionálním stresem. Eh, v New Yorku byla provedena intervenční studie ve spolupráci s 229 pečovateli. Tito pečovatelé byli jim byla poskytnuta eh, psychologická podpora a ukázalo se, že eh, jejich depresivní projevy byly omezeny. To znamená, že pokud se k těmto věcem přistoupí správným způsobem, je možné dosáhnout do dobrého výsledku. A pokud jde o prevenci, pan Frasony hovořil, eh, také Frisony hovořil o možných nových léčivech pro léčbu těchto nemocí ale máme stále více informací k dispozici také o tom, jak předcházet této nemoci. Víme například z epidemiologických studií, které byly provedeny v Evropě, že eh, pokud člověk jí hodně ryb, může to eh, snížit pravděpodobnost, že bude trpět Alzheimerovou chorobou. Přednedávném byl Karolinská institut provedl také studii týkající se eh, mastných kyselin omega-3 a ukázalo se, že eh, lidé, kteří eh, jedí hodně těchto kyselin, eh, mají silnější kognitivní schopnosti. Tyto výsledky byly velice zajímavé. Nyní, máme, nyní jsme zahájili studii, kterou financuje Evropská unie týkající se mastných kyselin. Jedná se o oboustraně slepou studii, kde budeme zkoumat 300 osob eh, s lehkou formou demence. Eh, tato studie by měla trvat eh, dva roky ehm, a bude se právě zabývat také kyselinami, mastnými kyselinami omega-3. A na závěr bych chtěl říci, že behaviorální a psychiatrické symptomy při demenci mají ehm, vliv na stres pečovatelů. Je jasné, že existují různé alternativní metody pro eh, řešení, ale potřebujeme další výzkum pro to, abychom identifikovali ty nejefektivnější metody. Rovněž víme, že pečovatelé jsou vystaveni velkému eh, riziku eh, psychiatrických, stejně tak jako somatických chorob. Stále potřebujeme další výzkum v této oblasti. Rovněž je nutné provést další výzkum v oblasti toho, jak je možné prostřednictvím eh, dobré stravy předcházet eh, Alzheimerově chorobě. A rovněž je eh, nutné provést další výzkum, pokud jde o identifikaci rizikových skupin, tak aby bylo možné Alzheimerové chorobě efektivně předcházet. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Děkuji vám, pane profesore. A nyní máme možnost s účastníky panelu bez diskusy. Takže já, než se začnete ptát, tak vám chci říci, že stínoví zpravodajové o zprávě budou hovořit a později. Takže prosím, klaďte své otázky nyní účastníkům panelu, ale jestliže budete chtít hovořit o zprávě, tak to až posléze. Takže všichni, kteří budou klást otázky, tak prosím adresujte tyto otázky přímo. Děkuji vám. Děkuji vám za to, že jste nás seznámili s výzkumnými pracemi. Já jsem tady nebyla od počátku, já bych chtěla poděkovat těm, kteří zorganizovali tento seminář a také děkuji všem přednášejícím. Nejdříve jsem chtěla se zmínit o společném plánování výzkumných činností, neboť to já považuji za nejdůležitější v boji proti této nemoci. Jak to vypadá s financováním? mají to být opravdu otázky, takže nyní prosím otázku během dvou minut a posléze dostanete slovo jako stínová zpravodajka. Já bych se chtěla od komise dozvědět, jak přispívá k tomuto programu. To je společné plánování výzkumných činností. Já vím, že komise také provádí jakési koordinační práce, ale jaké je financování. Já mohu říci, že komise tady hovořila jako první a hovořila velice jasně a komise zajisté zprostředkuje projev pana Fahyho paní tazatelce. A další řečník je pan Juvan. Děkuji, paní, přeci, eh, paní předsedkyně. Mám dvě otázky, především na pana Frizonyho. První otázka. My bereme na vědomí, že je nutné provádět vědeckou činnost a výzkum. Nemyslíte si, že vědecký výzkum by měl být méně roztříštěn. Různí specialisté v oblasti Alzheimeru by měli lépe spolupracovat. Moskový uh, lékaři, dále také psychoanalytici. Já se totiž domnívám, že existují sice prostředky, které jsou však rozčištěné za prvé mezi jednotlivými zeměmi, ale také mezi jednotlivými vědními disciplínami. Všichni tady hovoříme o proteinech a o a proto já se chci nyní zeptat. Na základě dnešních znalostí nemáte ten dojem, že tento protein je spíše symptomem choroby na místo příčinou choroby? Já jsem přece jenom překvapen vzhledem k vaší prezentaci a také na základě literatury, protože se zdá, že eh, lze tyto proteiny, jejich množství snížit, ale klinicky se to neprojevuje. Není to jakási patologie, rakovina patologie a je to tedy určitý symptom, ale není to příčina. Než budete odpovídat, tak já se chci zeptat, kteří poslanci se chtějí. ze Linda, já mám zájem o prevenci. Poslední řečník hovořil o třech mega třech kyselinách. A vy jste neby zajímalo, zdali toto se lidé dozvídají, jak se mají chovat, co mají jíst. A to je tedy opravdu poměrně jednoduchá záležitost, aby také eh, tímto způsobem změnili lidé své stravování. Frederick Rees. Děkuji, paní předsedkyně. Tři malé otázky. Já se chci vyjádřit k tomu, co řekl pan Žován, to je přidaná hodnota evropského výzkumu a já tady také hovořím k panu profesorovi Frizonem. Myslíte si, pane profesore, že způsob, jak se provádí výzkum, je do posud uspokojivý, anebo bychom neměli si říci, zda by Evropa se neměla snažit hledat lék a jestliže by tento lék byl k dispozici, tak zdali bychom neměli rozšířit ještě výzkum. Já tady nejsem specialistou, ale když tady čtu vědeckou literaturu v této oblasti, tak mám ten dojem, že se tady zaměřujete pouze na ameloidy. Neměla by být tato oblast rozšířena? A potom také otázka tabáka, ne k omega-3, ale k tabáku. Člověk také hodně o tom čte. Existuje finická studie, finská studie, která byla právě zveřejněna. Tady se dočítáme, že kuřáci, kteří kouří více než dva balíčky denně, jsou více ohroženi Alzheimerem. Co si myslíte o výsledcích tohoto výzkumu? Děkuji, Frederik. Nady nevidím žádné další otázky a proto dávám slovo řečníkům. Takže kdo bude první odpovídat? Pan doktor Frasony. Děkuji vám za tyto odpovědi. A nyní mohu vysvětlit to, co jsem nemohl vysvětlit v před přednášce. Fragmentace roztříštění evropského výzkumu. Tak zajist té toto existuje a to je také důvod, proč komise zahájila společné programování. A já si myslím, že tak, aby vědci v Evropě mohli spolupracovat, vy musíte rozpracovat ambiciozní projekt věci musí být společný cíl, musí to být ambiciózní projekt. Ve Spojených státech bohužel neustále připomínám to, co se tam děje, ale bohužel my pracujeme na celosvětové úrovni a my musíme brát na vědomí, co se děje tam ve Spojeném státech si stanovují ambiciozní projekty a oni e, se zabývali pamětí a nyní, nyní se zabývají tou předcházející fází. A o Evropa tady musí najít svou vlastní roli. Takže Evropa musí si najít svůj způsob výzkumu. V současné době si myslím, že bychom měli vytvořit vědeckou infrastrukturu, tak, abychom tady měli jakési struktury, infrastruktury a Měli bychom se zaměřit na oblasti, kterými se ostatní státy tolik nezabývají. Takže na to bychom mohli zaměřit naše úsilí. My také si musím, musíme si také představit budoucnost. A pokud se týče emuloidů a amyloidů, já nebudu hovořit o tom, jak to fungují amyloidy. Já nejsem analytik, ale eh, vědci se shodli na to, že nejdříve amyloidy jsou tady jako první a potom dojde k degeneraci. Nevíme, co je mezi mezi ukládáním amyloidu a degenerací. Co je zvláštní, že amyloid se ukládá jenom do určitých částí mozku a později potom degenerace nastává v jiných částích mozku a my nevíme, jak toto funguje. Amyloid je možná jenom symptomem choroby a nyní se o tom začíná na vědecké platformě diskutovat. Takže to je asi všechno. Děkuji. Děkuji vám, pane doktore Frisony, a nyní ještě vás žádám, abyste diskutovali mimo tuto míno, místnost a nyní dám slovo ještě panu profesorovi Válundovi. My bohužel již nemáme tolik času. Takže nejdříve otázka zdali tedy údaje, které máme, to jsou úplně nové údaje, byla zřízena, byla udělána v oblasti Omega 3 epidemiologická studie a zabýváme se tím asi 15 let, což je například jíst ryby. A to jsou první klinické testy byly zahájeny a to souvisí také s tím, že tyto testy jsou velice drahé a jenom pouze několik firm společností je financuje, takže tady vědci jsou teprve na počátku. Existují také vitamíny a co je na nich špatně. Já si myslím, že musíte e, změnit stravování velice včas, velice brzy, e, jinak vám to nepomůže. Pokud se týče kouření, tak tady studie ukázalo, e, ukázali, že opravdu silné kouření je hrozbou pro vznik Alzheimerovy choroby. A je také důležité říci, že pravděpodobně dokážeme identifikovat rizikové skupiny. Ti, kteří mají určitou genetickou afinitu a potom také kouří, tak pravděpodobně Alzheimera dostanou. Ostatní ne. Je důležité také identifikovat, stanovit rizikové skupiny. Děkuji vám, děkuji vám. A ještě pan kolega. Pokud se týče koordinace vědeckých činností, my jsme vždy se snažili získat více financování pro vědu, ale nejde pouze o financování, jde o lepší koordinaci a také společná programovací iniciativa je velice důležité a proto je třeba nejdříve zmonitorovat, jaký výzkum se financuje na národní úrovni. Toto e, nyní probíhá již šest měsíců a zatím jsme tady nedospěli k žádnému výsledku. To znamená, že my tady opravdu potřebujeme lepší koordinaci výzkumné činnosti. A poslední, co chci říci, že bychom se neměli zaměřit pouze na lékařský výzkum, ale my také doufáme, že budeme mít nějaká preventivní opatření a také se musíme zabývat eh, péčí o současné pacienty tak abychom o ně dokázali, dokázali o ně vědecky pečovat a jak také toto péči budeme financovat. Na to také nesmíme v rámci výzkumu zapomenout. Eh, Velice děkuji. A nyní ještě rychle paní Oliv. Děkuji. Já jsem představitelkou Alzheimerovy um, asociace jste v Belgii. Představuji zejména rodiny, v žijí tyto eh, osoby postižené Alzheimerem. My se snažíme zakládat různé sítě a myslíme si, že tyto sítě, podpůrné sítě, jsou velice důležité a užitečné. Co se týče výzkumu, tak zejména psychosociální výzkum je nesmírně prospěšný. Mělo by docházet k tomu, aby výstupy tohoto výzkumu Eh, byly rozšiřovány a sdíleny. Osoba, která trpí Alzheimerovou chorobou, samozřejmě zůstává osobností až do konce svého života. Já bych chtěla tuto myšlenku ještě jednou zdůraznit. A chtěla bych také upozornit všechny na to, aby eh, takto pozorovali, eh, pardon, aby nepo, nepovažovali nemocné pouze za určité objekty. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní vám ještě dám eh, určitý čas k tomu, abyste odpověděli. Po případě můžete odpovědět také ještě písemně. Pokud se vyjdete do dvou minut ve své odpovědi, tak bychom to velice ocenili. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Je pravda, že musíme se věnovat různým věcem najednou. Možná bych na něco mohl odpovědět až později. Ale ještě co se týče toho výzkumu a toho, aby se výzkum mohl rozšířit, aby se mohl týkat ještě širších témat, tak bych chtěla říci, že komise e, se většinou soustředí na věci, které považuje za věci, které budou nejužitějšnější. To znamená, většinou je to ten základní výzkum. Nicméně v posledních letech se také snažíme přejít k holističtějšímu přístupu. Znamená to, že podporujeme to, aby se všechny ty vědecké poznatky dostávaly do praxe. Myslím si, že to se týká i výzkumu rakoviny, protože se ukázalo, že nestačí pouze se věnovat individuální léčbě, ale musíme zkoumat, eh, jak eh, funguje léčba obecně, jak lze propojit všechny zúčastněné strany. Myslím si, že tento, tato myšlenka je velice důležitá. A už jsem hovořila i o té eh, inovační iniciativě, která se týká zdravého stárnutí. Zde už možná trošku přesahuji obor nebo tu um, přesahuji téma, o kterém jsem, jsem jste přišel pohovořit, ale myslím si, že by bylo pro všechny dnešní zúčastněné zajímavé, aby tuto iniciativu pečlivě sledovali. Je to iniciativa, která zatím je v přípravě, probíhají konzultace, ale víme, že i pro pana předsedu Barozu je to jedna z jeho takových eh, osobních priorit. A stejně to tak platí i pro ostatní komisaře. Jsou zde finance na tyto projekty a důležité je, aby ty všechny projekty byly inovativní. Myslím si, že také bylo důležité a vyslechnout si mnoho myšlenek, které jste zazněli dnes dopoledne. Děkuji, ano. Víme, nebo vyslechli jsme si, že je důležitě většího důrazu a většího tlaku a myslím si, že se to odrazilo i ve zprávě, kterou jsme připravili a doufáme, že všechny pozměňovací návrhy budou um, ještě probrány a schváleny. Nyní se dostáváme k druhé části. Podle mého programu bych měl dát, bych měl dát slovo eh, Dagmar, ale budu hovořit já tedy. Takže já chci eh, říci, že mě zdravotní politika velice zajímá od té doby, kdy působím zde v Evropském parlamentu. Týkalo se to i nezávadnosti potravin a tak dále. Je to velice taková otázka, která je mi velmi blízká a když eh, nejsem už koordinátorem, tak eh, to mohu otevřeně říci. Myslím si, že je důležité, abychom se věnovali těm nemocem, které možná nejsou eh, příliš známé mezi veřejností a to jsou velice často právě duševní nemoci. Nikdy jsem nevěděla, že se to bude týkat i mě, ale je to tak. Byla jsem jedináčkem a můj otec zemřel, když jsem ještě byla malá. Matka e, žila osaměla a v lednu tohoto roku zemřela. Byla, e, zemřela ve věku 79 let, fyzicky byla ještě ve velice dobrém stavu, ale je pravda, že se změnila povahově. Žila ve velkém domě a ona měla pocit, že eh, jsou tam ještě někteří další lidé. Eh, bylo to takové zvláštní. Ona se mnou často nechtěla ani mluvit o těch pocitech. A teprve, když zemřela nebo když umírala, tak jsem pochopila, že trpěla asi rok nebo rok a půl určitou formou demence protože se eh, určité období ještě předtím, než se objeví symptomy, nebo bez tím obdobím, kdy se objeví symptomy a kdy je diagnostikována demence. Hovořili jste o tom, že v Německu je toto období velice krátké, ale v mém případě to bylo rozdílné. Eh, matka se také eh, hovořila o tom, že má v hlavě určitý, měla pocit, že to má určitý kámen nebo určitou bouři, a bála se, že má v hlavě, že má nádor na mozku, ale lékaři řekl, že ne, že tam žádný nádor není. Matka se zaradovala, ale zároveň už nechtěla navštívit žádné jiné lékaře. Nakonec se tedy ukázalo, že trpěla určitou atrofií části mozku a tím pádem její mozek přestal vykonávat určité funkce. Eh, neurolog eh, doporučil určité léky, ale řekl, že ať už je bude brát nebo ne, tak eh, že, to, že ten stav se příliš nezmění. Matka stále žila tedy samostatně, ale postupně jsme museli měnit třeba několikrát zámek, protože matka ztrácela klíče. Uh, v té době eh, jí bylo 78 let a vypadala velice dobře, vypadala asi na 65 let, byla štíhlá, eh, byla ve velice dobré fyzické kondici. Ale já jsem si uvědomovala, že ten stav se zhoršuje, když v únoru 2009 zapomněla na to, že mám narozeniny. Já jsem ji nechtěla volat, abych jí to připomněla, že zapomněla na mé narozeniny, ale tehdy jsem si uvědomila, eh, jak eh, je to obtížné a jak je to vážné. Hovořila zde paní doktorka Kaputo a část té přednášky eh, byla pro mě dost odborně obtížná, ale tu část, ve které hovořila o tom, že jste ztratili někoho, kdo vlastně ještě žije, ale už přetrhal vazby k tomu současnému životu. Eh, tomu jsem velice dobře rozuměla, protože i když jste vzděláni, i když máte informace o tomto postupu, tak stejně je ten postup eh, a celý ta, celá ta fáze je nesmírně bolestivá. Já se považuji za vzdělanou a informovanou osobu, ale stejně jsem tehdy nevěděla, jak se s tím mám vyrovnat. Ani jsem nevěděla, komu mám zavolat, co mám dělat, s kým se poradit. Ale Myslím, že je velice důležité, aby diagnostika proběhla, jakmile se objeví první příznaky, aby to bylo co nejdříve. Také je důležité vůbec znát ty příznaky. Když jsme poslouchali tu prezentaci, tak jsme se tak na sebe dívali a říkali jsme si, no tak my taky, eh, nám také občas vypadne nějaké jméno, také občas nevíme vlastně, jak se zachází s mobilem, tak eh, nemáme se také znepokojovat. Ale jestli tedy dobré, abychom si všichni uvědomili, že pokud zde dojde k určitým poruchám funkcí, je dobré zajít k lékaři. Je to vlastně stejné u všech chorob. Je dobré, pokud třeba někdo eh, Lidé mají takové znalosti, které se týkají třeba eh, kardiovaskulárních chorob, znají určité příznaky, ale v oblasti duševních chorob je to jinak. Tam to povědomí není tak velké. Takže myslím, že bychom neměli posílit pouze výzkum, jak o tom hovořila paní Andronesku. To je zcela jistě nesmírně důležitá část naší práce, ale zároveň je zde také důležitá práce všech združení eh, pro Alzheimerovou chorobu. Tato združení se snaží zvyšovat povědomí o této chorobě, hovoří také o tom, jaké jsou možnosti léčby. Poté kdy se bude hlasovat o této zprávě na našem výboru a také v plenárním schromáždění, tak eh, se třeba také pacienti dozvědí, že se možná mohou léčit eh, v jiné zemi. Třeba um, mohou vyhledat eh, ta nejlepší zdravotnická zařízení, která jsou v jejich zemi nebo i třeba v jiné zemi, ale dozvědí se, že je důležité, aby vyhledali lékařskou pomoc co nejrychleji. Na to bychom se podle mého názoru měli zaměřit. Musíme Eh, zjistit, jaké jsou symptomy a zvyšovat povědomí o těchto symptomech u občanů a také je důležité eh, hovořit o možnostech léčby. Pro mě osobně by to také bývalo, bylo důležité. Matka nakonec nezemřela eh, v důsledku demence, nakonec zemřela v nemocnici, kde byla hospitalizována s určitým zraněním a zemřela vlastně velice takovým nešťastným, hloupým způsobem. Eh, prostě protože v nemocnici měla určitý eh, problém a nebyla tam zrovna žádná sestra. Ale myslím si, že nikoli v mé pozici, ale i ostatním lidem, kteří se starají o tyto pacienty, by to bylo důležité, protože uh, hovořila jsem o tom, že maminka si nes, nevzpomněla na to, že mám narozeniny a když jsem jí třeba telefonovala a řekla jsem, tady, je, tady jsem já, já jsem tvoje dcera, pak jsem jí vyprávěla různé věci a teprve po chvíli mě poznala, protože mě poznala po hlase, ale když jsem jí pouze řekla, jak se jmenuji a že jsem její dcera, tak eh, to ještě nestačilo. Celý eh, život se změnil, i když ona sama byla naživu. Ale já jsem si sama říkala, eh, a ona sama si říkala, že se s ní něco mění. Ona sama věděla, že eh, se z ní, mm, že, z ní, že se z ní děje určitá změna, ale nevěděla, co to vlastně je. Myslím si, že je důležité, abychom Eh, také eh, s těmito lidmi, abychom se o ně starali. To byl také jeden z důvodů tohoto semináře. Jsem velice ráda, že se tento seminář uskutečnil. Chtěla jsem se s vámi podělit o svůj osobní příběh, protože to rozhodně není nějaký ojedinělý příběh. Určitě se to odehrává eh, na celém světě a bude to asi stále častější příběh. Doufám, že jsme vyslali silný signál Evropské komise Hovořili jste o tom, že dokonce i pan předseda Barozu a jeho nejbližší eh, komisaři, nebo to nejužší kolegium komisařů, také podporuje tuto iniciativu. Jsou zde i finance. Ještě bych vás chtěla požádat o pozornost. Máme zde takovou krátkou videointervenci, možná eh, někoho tedy bohužel eh, zarmoutí, že ten poslední host zde nebude osobně, ale bude to vlastně pozdrav nebo eh, dokument eh, prostřednictvím videozáznamu. Boa tarde a todos. Uma iniciativa europeia sobre a doença de Alzheimer e outras demências está para além dos. Evropská iniciativa pro Alzheimerovou chorobu a jiné demence je něco, co a jde napříč politickými skupinami a ideologickými rozdíly. Dobré odpoledne. Evropská iniciativa pro Alzheimerovou chorobu a jiné formy demence eh, přesahuje hranice politických skupin a ideologií. Je to něco, na co se musí eh, soustředit všichni. Chtěl bych eh, poděkovat všem zástupcům a poslancům a zástupcům Evropské komise, rady a dalším, kteří se rozhodli účastnit tohoto workshopu, který se věnuje reakci na tuto výzvu. Myslím si, že důležitou roli zde hrají asociace ehm, pečovatelů, asociace rodin, které se starají o pacienty. Já jsem přijala tuto, toto pozvání paní si Marisy Matias a je to pro mě čest, protože cítím solidaritu s těmi, kteří trpí touto chorobou zlepšit podmínky života lidí, kteří trpí touto chorobou, to je, ně, to je výzva, kterou, které musíme čelit všichni. Já bych chtěl svá slova věnovat těm, kteří takovéto problémy řeší ve svém životě. Myslím si, že evropská iniciativa je v tomto ohledu zcela zásadní. Je třeba, aby všichni měli rovné podmínky, pokud jde o léčbu, bez ohledu na jejich finanční možnosti. Chtěl bych svými slovy podpořit ty, kteří trpí touto chorobou a kteří musí žít s lidmi, kteří touto chorobou chybí. Má to vliv na více než 8 milionů občanů v Evropě Každý rok je identifikována 1,4 milionu nových případů. Každých 24 sekund je identifikován nový případ. Pokud se podíváme na tato čísla, musíme si uvědomit, že, se, že zde nehovoříme pouze o číslech, ale o lidech, o životech eh, lidí. Ehm, tato choroba silně ovlivňuje také blízké eh, pacientů. Je zcela zásadní, abychom se snažili zlepšovat eh, životní podmínky těchto lidí. A já bych se chtěl v tomto směru vyjádřit a tyto snahy podpořit. Je nutné, abychom pracovali jako tým, abychom získali nejlepší ehm, abychom dosáhli nejlepších podmínek. Je nutné, aby bylo zajištěno, že nebude docházet eh, k diskriminaci mezi pacienty. Eh, víme, že jsme schopni eh, zpomalit symptomy, ale nejsme schopni vyléčit tuto chorobu. Proto je nutné snažit se hledat další metody, proto abychom těmto lidem pomáhali. Tito lidé jsou nutně závislí na ostatních a to je důvod, proč musíme zajistit, aby péče byla dostupná, aby pečovatele měli potřebnou podporu a školení. To je něco, v čem musíme spolupracovat. A v tomto kontextu je také zásadní, že evropské instituce ve spolupráci s členskými státy převzaly iniciativu a mají společné kroky. Já jsem profesionální sportovec a chtěl bych poukázat na to, že fyzická, fyzický trénink je jedním eh, z faktorů, který může předcházet eh, této eh, chorobě. Je mi líto, že jsem nebyl schopen přicestovat do Bruselu, ale v každém případě eh, se cítím zahrnut do eh, tohoto projektu. Chtěl bych vyjádřit na závěr ještě jednou solidaritu a podporu všem, kteří trpí touto chorobou, stejně tak jako jejich rodinám. However you have done that, Marisa. Um... <laughs> Nevím, jak se to dokázala, Mariso. Myslím si, že tímto získáme skutečně velkou podporu. Dámy a pánové, kolegové, a nyní jsme se vyslechli připomínky Jose Mourinho a tím se dostáváme na konec tohoto workshopu. Dávám slovo zpravodajce, nemáme mnoho času a zpravodajka nám stručně představí svoji zprávu. Mariso, máš slovo. Mnohokrát děkuji. Chtěla bych poděkovat všem vynikajícím řečníkům. Děkuji také za položené otázky účastníkům diskuse. Nemáme příliš mnoho času na výměnu názorů k mé zprávě, ale já bych chtěla zdůraznit několik bodů. Všichni víte, co ve zprávě je. A, a přesně víte, o čem hovořím. Takže shrnu jenom ty zásadní body. A pokud něco vynechám, Prosím, připište to nedostatku času. Máme společnou strategii, je, budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy a na společnou práci. Chtěla bych zdůraznit, že podporuji čtyři hlavní cíle komise, především včasnou diagnózu a prevenci. Ale domnívám se, že musíme Eh, se dále snažit, protože ehm, existuje v této oblasti roztříštěnost a je třeba, aby jednotlivé členské státy měly své národní plány. Eh, ve zprávě se odráží některé věci, o kterých už víte. Výzkum, zdravotní péče, školení pro eh, profesionální pečovatele, podpora pro rodiny, snaha poskytnout služby, které jsou stejně dostupné pro všechny pacienty a jejich blízké. Všechny tyto aspekty eh, se musíme snažit prosazovat, abychom zajistili důstojnost eh, pacientů. A všichni můžeme zlepšit tuto zprávu. Určitě se a bude konat další schůzky až do doby, než budeme hlasovat. Kolegové si určitě přečetli zprávu. Já na minutu a půl dám slovo každému stínovému zpravodaji. A já bych vás chtěla informovat, že máme dvě možnosti. Buď odložíme hlasování ve výboru a na plenárce, to by ale nebylo dobré pro komisi, anebo dodržíme časový harmonogram, ale to už nám neumožní mít další výměnu názoru. Ale vy byste si mohli vyměnit názory během schůzy stínových zpravodajů. Marisa navrhla, že byste měli tuto schůzku ještě před lhůtou pro, pro pozměvací návrhy. Paní Marinesku? Děkuji. Chci poblahopřát zpravodajce k práci, kterou vykonala na této zprávě. nebudu opětovně opakovat jednotlivé body v pozměňovacích návrzích, na to nemáme dostatek času, ale chci se krátce zmínit o tom, že je nutné navodit také pocit a povědomí v veřejnosti. A pokud se týče nejnovějších vědeckých výsledků, tak bylo zjištěno, že tabak má údajně negativní dopady na rozvoj nemoci. Také se hovořilo o stravování a říkalo se, že ryby mají pozitivní dopady na tuto chorobu a já se domnívám, že bychom měli opravdu vytvořit ve veřejnosti povědomí o těchto záležitostech, tak aby lidé byli dostatečně informováni. Chci také zdůraznit multidisciplinární zaměření. My potřebujeme lepší propojení mezi základní vědou, eh, zdravotnictvím a výzkumem. Vědecké výsledky musí být potom transformovány do klinické praxe. To je nejdůležitější. Na zasedání stínových zpravodajů na tom budeme dále pracovat. Já také souhlasím s tím, že na plenárce bychom o tom měli co nejdříve hlasovat. Děkuji. Paní McEwen kolegyně je nemocná a poranila si záda. Já si myslím, že to bylo opravdu krásné dopoledne. Je škoda, že tady bylo málo lidí, ale je to péče o starší občany a to se týká nás všech. Já si také myslím, že bychom měli podpořit stoprocentně komisi a také zpráva je velice dobrá. Říkám si, zdali bychom neměli se obracet pouze na členské státy a my bychom měli pracovat na evropské úrovni. Možná, že bychom měli také zpracovat plán, který by byl uskutečněn eh, v rám ještě v dohledné době. A já bych chtěla předložit jeden pozměňovací návrh a to se týká především stravování, protože víme, že eh, do výzkumu nemůžeme financovat opravdu nedozjedné částky, ale myslím si, že bychom samozřejmě výzkum měli financovat, ale měli bychom se zaměřit především na stravovací návyky. A potom se to týká v z posledních vůlí, když jsou lidé opravdu ještě při vědomí. Já si dovedu představit, že někdo také staršího rodinného příslušníka eh, přestěhuje do svého státu a proto tito lidé by také měli již za plného vědomí mít možnost formulovat své poslední vůle. Děkuji. Děkuji ti a nyní Frederik Ries. Děkuji. Jeden a půl <laughs> minuty, to je skoro jako na plenáce, Ale ne, výsledek dnešního dopoledne stál za to. Opravdu toto slyšení bylo velice pohnuté a také obohacující. Já děkuji všem přednášejícím za jejich příspěvky. My budeme ještě hovořit mezi stínovými zpravodaji a já děkuji za to, že zpravodajka také zapracuje naše návrhy. Nám jde především o evropskou přidanou hodnotu, tedy na evropské úrovni. Tady máme body 4 a 5, tady se jedná o koordinaci členských států a pro nás potom platí, abychom my se zaměřili na vědu a výzkum a na výzkum neurogenerativních chorob. Já bych bývala ráda položila několik otázek komisi, ale udělám to ráda také bilaterálně. také bylo zveřejněno interview paní komisařky a to se také týká sedmého rámcového problému a mě by zajímalo, jak toto fungovalo za toho minulého v eh, rámcového programu, ale mám tady ještě jednu připomínku k bodu 9. Tady se toto týká amyloidů, které jsou uváděny jako příčina Alzheimera. My všichni vedeme diskuse s experty a věci, a proto bychom měli tento bod více prohloubit. A potom také přidaná hodnota diferenciace výzkumu a priorita pacientů to je v 8, bodu 8, 9, 10, to už jsme tady také slyšet, pan profe, paní profesorka Kaputa nám řekla, a jak je toto důležité, jak je důležité se zaměřit na zájmy pacientů. Mohli bychom také mohli říci, že by byla dobrá kompetenční centra na evropské úrovni. Děkuji, Frederik. Paní Satuhasu za zelené už musela odejít, takže jednu minutu má pan Žuva, skutečně jenom jednu minutu. Euh, Děkuji, paní předsedající. Ano, jedna minuta. Já se domnívám, že tato zpráva je východiskem, můžeme ji rozšířit. Nesmíme zapomenout na mladé pacienty s Alzheimerem. Ne každý, kdo ty trpí Alzheimerovou chorobou, je vysokého věku. a lékařské a sociální opatření, kromě péče doma, jsou zcela zásadní. Samozřejmě výzkum je nesmírně důležitý, a především inovativní aspekty výzkumu. Myslím si, že to slovo inovativní nebo inovace musí ve zprávě zaznít a zároveň potřebujeme vztahy mezi soukromým a veřejným sektorem. Bez toho inovací nedosáhneme a rovněž etické aspekty by se ve zprávě měly objevit. A s touto chorbou souvislí velké etické diskuse. A výborně, já, vám mohu, já vás mohu vyzvat eh, k předložení pozměňovacích návrhů. Eh, lhůta je 12 hodin. A já bych chtěla požádat všechny, kteří jsou stínovými zpravodaji a chtěla bych eh, vyzvat politické skupiny, za které už zde stínoví zpravodaj nejsou, to znamená Zelení a skupina paní Kudakis Chtěla bych vás informovat, že paní Marisa Matias eh, chce zorganizovat schůzku se stínovými zpravodaji ještě předtím, eh, než eh, uplyne lhůta. Setkání by mělo být v pondělí 8.11. Schůze výboru je 9.11. ráno v 9, to je úterý, takže doufám, že 8.11. v pondělí budete schopni možná kolem 5. hodiny odpoledne se sejít ale to už není na mě, eh, zorganizuje to sekretariát. Takže 8.11. Eh, eh, schůzka stínových zpravodají, lhuta pro pozn- předkládání pozměňovacích návrhů 9.11. v poledne. Mnohokrát děkuji všem. Workshop tím, tím končí a ještě předávám na závěr slovo zpravodajce. Skutečně a poslední dvě slova děkuji. Poslední slovo. A já děkuji všem, děkujeme panelistům za zajímavou diskusi a prezentace. Mohu zdůraznit to, co